Prego di prendere posto. Toto je velmi významný den pro zemědělství v Evropě. Vážení kolegové a kolegyně. Takže za prvé je mi nesmírným potěšením přivítat v našem středu komisaře Čološe. Budeme hovořit o nesmírně významném tématu, a z, z, které ukazuje, jak důležité, aby eh, instituce spolupracovaly. Je to důležitá otázka, jak procesní, tak obsahová. A vzhledem k tomu, jaké má parlament, Evropský parlament pravomoci vyplývající z Lisabonské smlouvy, je to způsob, jak rozšířit demokratický profil Evropy. A pan komisař, to, že tu je, to ukazuje závazek komise těsněji spolupracovat s Evropským parlamentem. Takže to, že jste tady na výboru pro zemědělství a rozvoj venkova v našem hemicyklu, je skutečnost, které si nesmírně ceníme. Dnešní událost, pane komisaři, ilustruje význam naší práce ve prospěch všech evropských občanů. Je to další významný krok k reformování této stěžení evropské politiky. Jedná se o historickou událost, historický milník v duchu přístupu Evropské unie 8. července, kdy bylo vydáno usnesení o budoucnosti zemědělské politiky po roce 2013, bylo prvním krokem tohoto zásadního procesu, v kterém dnes pokračujeme. Pan komisař nám sám řekne, jaké jsou před námi volby a než mu dám slovo, tak chci jen znovu ještě podtrhnout ten dalekosáhlý význam dnešního setkání, kdy máme schválit další kroky, které posunou reformu dál. Máme samozřejmě různé názory, ale v tom právě spočívá ta rozmanitost, kterou přistupujeme k jednacímu stolu a kterou můžeme obohatit nástroje, které pak pomohou dál rozvinout zemědělský sektor a vyhovět tak vysokým nárokům a očekáváním evropských občanů. Takže děkuji všem z vás, kdo jste se dostavili a těm, kdo sem chodí pravidelně a ti, kdo jsou tu dnes poprvé. Máme tu přátele až z Azorských ostrovů. Děkuji vám, že jste tady a teď již dám bez meškání eh, slovo panu komisaři. Děkuji, pane předsedo. Vážení europoslanci, vážení, vážené dámy a pánové, dovolte mi nejprve zasadit naši dnešní diskuzi do strategického politického kontextu. Evropa se nachází před významnou volbou, která ovlivní celou další generaci. Jedná se o volbu mezi zemědělstvím, které se bude soustředit na celé evropské území, anebo volbu mezi územím, která bude, e, zemědělstvím, které bude pouze okrajové v evropském kontextu. Jedná se o volbu, která je ekonomická, ale zároveň se také jedná o volbu způsobu života. Musíme volit mezi diverzitou, kvalitou, významnými hodnotami evropské společnosti, anebo také musíme volit mezi tím, jak může žít náš ideál v kontextu diverzity a jednotnosti. Jak jsem se již zmiňoval, zemědělství je oblast, která může začlenit eh, tyto, tento koncept eh, rozmanitosti, který charakterizuje Evropu. Často máme tendenci špatně volit. Můžeme například volit mezi konkurenceschopností a trvalou udržitelností v kontextu zemědělství. Já dnes navrhuji vizi, a doufám, že tato vize vyvrátí toto špatné dilema. Evropské zemědělství totiž podle mého názoru může být konkurenceschopné na různých úrovních, od, glo- od globálního až po místní úroveň a zároveň může úzce souviset s hlavními obavami naší společnosti, také může reagovat na ty největší obavy, které trápí naši společnost. Zemědělství a společná zemědělská politika jsou významnými nástroji, pomocí kterých můžeme dosáhnout cílů Evropy 2020. Já se domnívám, že také zemědělství v budoucnu může být příkladem toho, jak rozvíjet tyto koncepty konkurenceschopnosti, aniž bychom ale zároveň aniž by to odporovalo zároveň konceptu trvalé udržitelnosti nebo ekonomického výkonu. Sdělení, které vám dnes představím, otevírá společnou zemědělskou politiku více než v minulosti eh, výzvám, kterým nyní čelíme. V centru zájmu zemědělství musí být to, že budeme vyrábět, eh, produkovat potraviny. Hlavním cílem ale je, aby střed společné zemědělské politiky, která se v současné době soustředí na produkci potravin, tedy to, aby byla v budoucnu soustředěna také na jiné elementy, například zprávu mm, přírodních zdrojů. Musíme totiž zajistit rovnováhu e, na evropském území. S tímto zájmem, který bude širší v budoucnu, budeme podle mého názoru moci lépe reagovat na to, co, spole- co společnost očekává od zemědělství. Budoucnost evropského zemědělství tak bude mít lepší šanci být eh, trvale udržitelné, než je tomu v současné době. Musíme si totiž eh, také uvědomit, že celá evropská společnost dává zdroje k dispozici SZP. O tom jsme hodně mluvili. Mluvili jsme o významu této veřejné podpory pro společnou zemědělskou politiku a já se k tomu ještě vrátím. Myslím si ale, že je důležité, aby bylo jasné, že zemědělství je podpořeno celou společností a pouze tak bude moci reagovat na očekávání společnosti. Také si myslím, že musíme mluvit velmi upřímně. Musíme říci, že společná zemědělská politika možná nikdy nebyla tak blízko krizi legitimity, jako je tomu dnes. A nejedná se o otázku, která je stará několik týdnů nebo měsíců. Všichni to dobře víte. Myslím si, že nesmíme zavírat oči a zakrývat si uši. Nejlepší strategií na to, jak zachovat eh, zdroje, které potřebujeme pro SZP, je otevřít tuto politiku vstříc obavám, těm nejvýznamnějším obavám, které trápí evropské občany a celou společnost. Co se týče obav eh, zemědělců, je důležité pochopit, že to, co zde říkám, spadá do širšího kontextu, než je pouze legitimita společné zemědělské politiky. Myslím si, že se jedná o vhodnou chvíli, abychom o tom dnes debatovali. Není příliš pozdě, ale ani příliš brzy. Osvědčené zemědělské postupy, správné chování, správná produkce, které zahrnují širší aspekty než pouze produktivitu, podle mého názoru právě to může ohrozit efektivitu společné zemědělské politiky. Ovšem, může to také ohrozit trvalou udržitelnost a konkurenceschopnost SZP. Nyní bych se rád eh, stručně podíval na to, odkud vycházelo toto sdělení. Co očekáváme? Co očekává společenství od eh, společné zemědělské politiky? Očekává kvalitní a zdravé potraviny, trvalé udržitelné využívání přírodních zdrojů a také rozvoj celého evropského území tak, aby nikdo nezůstal stranou. Některé z těchto očekávání nejsou nové. Mimochodem objevují se ve smlouvách, včetně nové smlouvy. Co se týče konkurenceschopnosti, to je proces, který byl zahájen již v době reformy v roce 1992. Dnes ovšem konkurenceschopnost znamená mnohem více než pouze produktivitu. Když se bavíme o konkurenceschopnosti a o trvalé udržitelné konkurenceschopnosti, znamená to, že musíme rozšířit tento koncept. A to je právě cílem reformy, kterou zde navrhujeme. Také musíme připomenout fakt, že tuto reformu připravujeme v kontextu Evropské unie, která byla rozšířena. Dochází k tomu poprvé. Poprvé reformujeme tuto politiku od té doby, co došlo k rozšíření Evropské unie na země střední a východní Evropy. Poprvé je nás 27 kolem tohoto stolu a bavíme se o společné zemědělské politice. Jak jsem se již zmiňoval, také máme nový typ e, zemědělství. E, právě díky tomu, že došlo k rozšíření. Společná zemědělská politika je také významným prostředkem pro strategii Evropa 2020. Naví, nabízí nám nástroje, pomocí kterých můžeme dosáhnout našich cílů. Jak tedy navrhujeme dosáhnout našich cílů, o kterých jsem se zmiňoval? Za prvé, prostřednictvím struktury kolem dvou hlavních pilířů. Já si myslím, že podpora bude nutná, ale musí být lépe zacílena a lépe rozdělena. Právě to také navrhujeme v našem sdělení. Dalším cílem je přikládat větší důraz malým podnikům. Ty zatím ještě neřekli své poslední slovo, co se týče úlohy, kterou hrají v rozvoji našeho území. Malé podniky dodávají své produkty na trh, jsou zaměřeny na různé typy trhů, ale musí být také lépe využívány než v minulosti. Já si myslím, že právě zde máme zdroj ekonomického a sociálního rozvoje, který zatím nebyl dostatečně doceněn. Dále se musíme soustředit na ty, kteří opravdu potřebují naši podporu. Proto navrhujeme, aby se podpora soustředila na aktivní zemědělce. Musíme definovat tento koncept a dále naši podporu soustředit právě na ně abychom byli realističtí a také, abychom byli důvěryhodní, co se týče našich přímých podpor, navrhujeme vytvořit strop pro tuto podporu. Musíme vycházet z principu, že naše podpora musí zajistit příjem zemědělcům. A od určité úrovně eh, této podpory již nemůžeme vysvětlit, eh, že je to oprávněné. Takže já si myslím, že tato otázka stropu bude probíhat eh, v souvislosti s přínosem, který to má pro eh, malé nebo velké podniky. Otázka životního prostředí je také velmi důležitá, spadá do prvního pilíře. My navrhujeme, abychom využívali přímé platby, eh, mimo jiné také jako podnět, ne pouze jako závazné prvky. Když se podíváte dobře na naše návrhy a jakým směrem se chceme ubírat, uvidíte, že opatření, které zde navrhujeme jako pobídky a díky kterým by zemědělci mohli v rámci prvního pilíře obdržet další platby, to jsou opatření, které nevedou ke zvýšení eh, výdajů pro eh, zemědělce. Jedná se například o střídání plodin, zachování stálých pastvin, a dalších malých opatření pro životní prostředí. To vše nevyžaduje nutně další výdaje. Vede to pouze k tomu, aby se zemědělec věnoval systému, který bude trvale udržitelný a konkurenceschopný. Co se týče znevýhodněných oblastí, navrhujeme, aby se to týkalo obou pilířů. Členské státy by měly mít větší podporu, eh, měly by mít základní podporu v rámci, prvního pilíř, v rámci druhého pilíře, ale musíme zachovat také možnost specifické podpory pro znevýhodněné oblasti, což spadá do druhého pilíře. Této otázce se ale můžeme ještě věnovat později. Dále, co se týče druhého pilíře, naším hlavním cílem je nabízet nástroje, které umožní práci na konkurenceschopnosti, správném řízení eh, přírodních zdrojů, a to vše pomocí nástrojů, které členským státům nechají určitou flexibilitu. Prostřednictvím investic, školení a lépe cílených investic budou moci členské státy dosahovat těchto cílů. Také prostřednictvím podpory opatření, které nám eh, umožní využít inovací. Otázka klimatických změn také musí být velmi všeobecná v tom druhém pilíři. Budeme se snažit to formulovat tak, aby většina činností, které podporujeme v rámci druhého pilíře, mohla mít také dimenzi, která pomůže bojovat proti klimatickým změnám. Mohu vás také ujistit, že když se zde bavíme o inovacích a místních eh, iniciativách, snažíme se vycházet hlavně ze zkušeností programu LEADER, a možná také rozšířit tuto zkušenost na jiné praktiky, které se například mohou týkat eh, právě toho zemědělského sektoru. Ve druhém pilíři také navrhujeme, abychom pracovali na různých eh, možma, možnách, možných eh, formách uvádění na trh. Musíme se začlenit také místní trhy. Když se totiž bavíme o lepším rozdělení, o přidané hodnotě potravního dodavatelského řetězce, musíme brát v úvahu všechny jeho součásti. Co se týče otázky zprávy trhu, v této souvislosti musíme podporovat eh, příjem zemědělců. Tato otázka také spadá do druhého pilíře a právě zde využíváme specifičnosti toho druhého pilíře. Jedná se o nástroje, které budou ehm, které umožní rychlou eh, rychlý zásah, budou flexibilní, ale také dostupné co největšímu množství zemědělců. V rámci druhého pilíře také nabízíme víceleté plánování, což nám poskytuje eh, větší flexibilitu. Díky tomu můžeme eh, čelit eh, nestálosti trhu a můžeme se zakládat na zkušenosti, které, zkušenostech, které již v některých členských státech existují. Také vyvstávají otázky e, související například s nestálostí trh. Tato otázka se netýká přímo našeho návrhu reformy, neboť tato otázka jde dále, než je jenom zemědělství. Tato otázka spadá do širšího kontextu a začali jsme e, se o, o tom jednat s různými komisaři tato otázka se ještě v budoucnu vrátí. A e, kromě toho si myslím, že existují také určité otázky, které bychom měli řešit na mezinárodní úrovni. Pře- Francie bude brzy předsedat G20 a myslím si, že právě zde například by se mohla tato otázka řešit. Toto je tedy má politická víze týkající se zemědělství a společné zemědělské politiky zítřka. SZP musí umožnit eh, zemědělcům, aby byli, zem, aby byli eh, odpovědní, úspěšní a aby také reagovali na očekávání společen, společnosti. Aby bylo zemědělství pilířem venkova, nesmíme být naivní. Nebude to možné, pokud neposkytneme finanční podporu. A já si myslím, že návrh, který jsem vám zde dnes předložil, nám umožňuje a nám umožní jasně ospravedlnit tento eh, veřejný zásah, veřejnou podporu. Já doufám, že vy jako parlament ji také podpoříte nejenom v Komagry, ale také celkově v jiných výborech a já doufám, že to vše přispěje k tomu, abychom mohli vytvořit opravdový návrh reformy, který bude konzistentní a který se ubírá správným směrem. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní můžeme zahájit rozpravu. Jako první dáme slovo koordinátorům skupin, každý z nich bude mít tři minuty. A poté si vyslechneme odpovědi ze strany komise a pak budou mít příležitost se vyslovit další poslanci a poslanky. Někteří budou mít dvě minuty a já vás naléhavě žádám, abyste respektovali řečnický čas, aby nám zbylo dost času. Takže pustme se do té rozpravy a nyní má slovo koordinátor za PP, který bude také příštím zpravodajem. Srdečně díky, pane předsedající, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Já vám chci, pane komisaři, opravdu velice srdečně poděkovat za tuto předlohu, za toto stanovisko. E, přestože tady bylo mírné spoždění, to nějak zvládneme. Tedy sdělení týkající se budoucnosti SZP po roce 2013 je nesmírně žádaným a důležitým základem pro práci následujících několika měsíců pro tu budoucnost. Máte tady 15 stránek, kde to opravdu dobře popisujete, ty možnosti a to, jak by se to mohlo vyvíjet. A já se domnívám, že my opravdu můžeme se chopit toho sdělení a opravdu využít velice mnoha příležitostí, abychom se pustili do podrobností, abychom v naší zprávě rozebrali určité aspekty. Toto stojí před námi. Mnohé je ve vašem sdělení zatím formulováno velice paušálně a obtížné by bylo, pokud by za těmito paušálními sděleními už nestály žádné konkrétní uh, podrobnosti, jak říkají Němci, čert vězí právě v podrobnostech, tedy uvidíme, jak se nám podaří přetavit tyto koncepty do praxe. Já opravdu velice vítám, pane komisaři, že jste ponechal tyto dva pilíře, o nichž jste mluvil ve vaší zprávě. A my se nyní musíme postarat o to, aby tyto dva pilíře eh, spolupracovaly v praxi a to správným způsobem. Eh, vidím, že se má redukovat eh, fond fond řízení a zdá se, že přece jenom bychom... A, fond na um, zátěž administrativní a já doufám, že nám to bude všem ku prospěchu, že v praxi budou ty prostředky přiměřené tomu, že samotné administrativy bude méně. Jinak eh, doufám, že naši zemědělci budou mít možnost eh, rovněž se věnovat více své práci a méně byrokracii. Tedy celkově řečeno s vámi souhlasíme, že opravdu eh, je úkolem SZP zajistit potravinovou bezpečnost. Máme přece jenom eh, několik miliard občanů, o něž se musíme postarat a zároveň, že budeme brát v úvahu i ohledy na životní prostředí. To mi tady určitě v parlamentu já velice věřím. Jsme těmi správnými, kteří budou eh, se o to eh, starat a zároveň budeme spolupracovat s jinými politickými frakcemi na tom, jak v praxi zajistit tu potravinovou bezpečnost. Rovněž vystoupíme s určitými doplněními. Nedávno ve Štrasburku parlament velkou většinou um, schválil, že i v mezinárodním obchodu s třetími státy budeme muset dodržovat naše kvalitativní normy, abychom naše spotřebitele a zároveň mm, naše e, zvířata chránili stejně i v těch třetích zemích, pokud od nich kupujeme. A to se tam bude muset do toho vložit, protože když se mluví o tom, že by měla společná zemědělská politika e, přejít do dalšího stádia a my budeme schvalovat e, v praxi bilaterální smlouvy například s určitými zemědělskými regiony, tak tam bychom my měli stát příkladem a měli bychom vypracovat určitou předlohu, určitou matici, abychom nepoškozovali přírodu jinde. A proto my budeme jako parlament se snažit toto prosadit jako dodatečný prvek. A vidím, že budeme mít v nejbližších týdnech opravdu velice mnoho práce. Já se těším na to, jak bude vypadat naše zpráva a reakce a doufám, že budeme pozitivně zpracovávat vaše podněty, abyste i vy pak se mohli chopit mm, iniciativ patřičným způsobem. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji panu Desovi. A nyní pan Kapuláš Santos. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, a na úvod mi dovolte, abych vyjádřil eh, poděkování panu komisařovi za to, že přijal naše pozvání. Vítáme jeho návrhy. Stavíme se k ním s opatrným optimismem. A s potěšením si všímáme, že mnohé z návrhů, které jsme předložili, se setkaly s odezvou i v tom, že se promítly do dokumentu komise. Souhlasíme s těmi hlavními výzvami, zabezpečení dodávek potravin, územní vyváženost a udržitelné nakládání se zdroji, také při obhospodařování půdy. S tím vším souhlasíme a návrh nových ukazatelů pro rozdělování pomoci se nám také líbí, abychom zajistili větší spravedlnost eh, při rozdělování zdrojů. A musíme také podporovat inovace, stabilizovat příjmy Musíme zavést stropy podpor pro jednotlivé zemědělské podniky a další věci, další podrobnosti, ke kterým se teď vyjadřovat nebudu, ale pak jsou to i věci, na které už se tak pozitivně nedíváme. To je třeba skutečnost, že zaměstnanost nebyla konkrétně zahrnuta do distribučního klíče pro rozdělování podpor. A pokud jde o záměr eh, zavedení eh, a zvýšení té rovno právnosti a spravedlnosti při rozdělování eh, podpor, tak otázka to je, jak to bude vypadat v praxi, třeba s ohledem na ukončení mléčných kvót v roce 2015. Zdá se, že úplné nevratné ukončení mléčných kvot v roce 2015 bychom neměli považovat za jistou věc. A pochybnosti v mé mysli vyvolávají i některé další body. Třeba koncepce takzvaného aktivního zemědělce. Když se podíváte na článek 28 takzvaného health checku, toho nařízení o health checku, tak to tam se mi zdá, že pro členské státy ta kritéria nejsou úplně jasná. Třeba co myslíte tím zjednodušováním při udělování podpory zemědělcům? A jaké všechny koncepce do toho budou zahrnuty? Jaký přesně bude obsah toho nástroje pro stabilizaci příjmů? A pak největší pochybnost z vašeho dokumentu, to jsem přečetl několikrát tu část a pořád ji nerozumím, kde se říká, že je potřeba vytvořit systém, který omezí ztráty a příjmy členských států tak, aby všichni zemědělci dostali určitý minimální podíl evropské pomoci. Ale takový systém, co to znamená? Že ti, kdo teď dostávají víc, budou dostávat méně? Když řeknete, že všichni dostanou minimální podporu, minimální úroveň evropské pomoci, minimální, minimální podíl, tak co to znamená slovo minimální? Dostanou jeden cent nebo co? Toto je samotné jádro reformy a to, jak je to tu sformulováno, je velmi matoucí. Velice bych upřesnil kdybyste to mohli upřesnit. Děkuji. Děkuji a nyní George Lyon, prosím. Uh, uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit ke komentářům, které zmiňovali ostatní koordinátoři. Chtěl bych vás také přivítat na našem výboru a chtěl bych vám poděkovat za dokument, který jste nám zde představil, ve kterém se odráží vaše vize pro zemědělství v několika příštích letech. Tento dokument je velmi široce zaměřen a já si myslím, že každý bude moci si z něj něco vzít. Něco, co uh, nás ujistí o tom, že jste pod, pozorně poslouchal tomu, co bylo řečeno. Ovšem velkou výzvou pro náš výbor je to, že se musíme nyní soustředit a vyjasnit eh, opatření, které budou vyžadována proto, abychom evropským farmářům mohli zajistit trvale udržitelnou budoucnost a také, abychom mohli realizovat vaši vizi eh, trvale udržitelného zemědělství pro naši Evropu. Také musíme evropské občany ujistit o tom, že budou mít i v budoucnu dostatek eh, potravin vyprodukovaných v Evropě. Chtěl bych také poděkovat za váš koncept Eh, takzvané spravedlnosti. Také vítám to, že musíme eh, klást důraz na trvalou, na trvalou udržitelnost, to bude v centru této reformy. Jsem velmi rád, že nevidíte žádný rozpor mezi trvalou udržitelností a konkurenceschopností. To je podle mého názoru velice významný bod, který jste zmiňoval ve vaší úvodní řeči. Konec eh, historických plateb bude také velmi důležitý, to je podle mého názoru krok správným směrem. Vy také navrhujete začlenění LFA, tedy podpor z nevýhodněných oblastí do, piláře, do pilíře 1, to je podle mého názoru dobré. A e, abych se ještě zmínil o otázkách, které bych rád, abyste objasnil. Já vítám začlenění LFA jako prioritu do pladeb prvního pilíře, ale můžete mi prosím říct, jak přesně to bude fungovat, jak eh, přesně budou členské státy vytvářet eh, zvláštní plány LFA. To pro nás bude velmi důležité, tedy pro Skotsko. Také jste se zmiňoval o ukončení historického způsobu vypo, vypočítávání plateb a přidělování plateb. Eh, jak toto časově přesně plánujete? Je jasné, že je to velmi komplikovaná otázka a pro členské státy je to také velmi důležité. Také jste se zmiňoval o přímých platbách. Já to v principu vítám, ale mám určité obavy. Mám pocit, že musíme být velice opatrní a ve zprávě, kterou jsem vytvořil jménem našeho výboru, jsem se zmiňoval o tom, že musíme dávat pozor na to, aby se zemědělství nestalo nekonkurenceschopné. Musíme být eh, musíme, klást, musíme být opatrní s tím s, s přímými platbami, s tím greeningem. A poslední otázka. Jak přesně to bude spadat do, roz, do rozhodnutích o rozpočtu? Je jasné, že jedno zde ovlivňuje druhé a je obtížné říct přesně, jaký bude legislativní návrh, pokud nevíme, jaký přesně velký část rozpočtu budeme mít k dispozici. Děkuji. Děkuji. James Nicholson, děkuji, pane předsedo. Mohu také připojit svůj hlas k ostatním a přivítat konečně váš dokument, který bude spíš asi znám tím, co neříká, než co říká. Když se díváme na když se budeme zjišťovat, jaké je vaše dlouhodobé myšlení, dlouhodobé záměry, jsme teprve v, rané, v raném stádiu celého tohoto procesu, který bude běžet po dobu dalších dvou až tří let. Je to velmi dobrý dokument, který nám vlastně říká v některé věci, které už víme. A Teď bude záležet na tom, jak se nám ho podaří rozpracovat dál do něčeho, co bude proveditelné, zaveditelné přímo v terénu, co budou moci zemědělci použít. Kdybyste mohl, mohl byste prosím trochu rozvést, jaký je va, jaká je vaše představa toho aktivního farmáře, aktivního zemědělce? Už delší dobu se o tom mluví, ale kdo je tento člověk? Je to někdo, kdo pracuje přímo na poli, nebo je to ten, kdo něco vybuduje, je to někdo, kdo si něco koupí a pak to má na venkově? Nevíme eh, přesně a budeme se muset s obsahem tohoto eh, výrazu eh, poprat. A pak hovoříte také o nastavení těch stropů. To je také důležité, protože na jaké úrovni budou ty stropy stanoveny? Protože já vás chci trochu uh, varovat, kdyby to bylo nastaveno příliš nízko, to by nebylo vhodné. A mně se zdá, že zatím nemáme dost nástrojů. Když se podíváme třeba na stávající legislativu podmíněnosti, tak spíš než abychom eh, nevytvářeli jenom další byrokracii a další byrokratickou zátěž. Po každé komise říká, že musíme postupy zjednodušovat. A přitom, pokaždé, když se o to pokusíme, tak tím jen vytvoříme více byrokracie a administrativy a naopak z toho mají zemědělci větší, větší problémy. Ještě jeden velice důležitý bod, kterým jsem se zabýval v posledních několika dnech, a to je podpora prostřednictvím jednotné platby pro malé zemědělce. Mohl byste ještě eh, jednou trošku rozvést, jakým způsobem budou podporováni tito malozemědělci a sdílím eh, Georgeovi výhrady k tomu takzvanému, takzvanému greening, k tomu ozeleňování, k tomu eh, trendu, zelenému trendu, ekologickému trendu. Mohu ještě na závěr říct jednu věc? Já jsem silně přesvědčen o tom, že společná zemědělská politika musí být opravdu zemědělská, musí být pro zemědělství, musí zajistit bezpečné dodávky potravin pro všechny Evropany. Není to sociální politika ani politika životního prostředí, ale jednu věc řeknu jasně. I když to není politika životního prostředí, tak zemědělský sektor a zemědělci samotní mohou významným způsobem přispět k boji s klimatickými změnami, již to dělají a musí dostat příležitost k tomu, aby to dělali více, ale nesmíme jim svázat ruce za zády a musíme jim dát prostor k tomu, aby dávali potraviny Evropě. Děkuji. Děkuji, Jamesy. A nyní Martin Hoslen za zelené. Äh, pane předsedající, pane komisaři, Pane komisaři, já vám nejdříve velice srdečně děkuji, že jste tady přišel do parlamentu, abyste právě nám zde eh, jako prvním sdělil eh, svou koncepci a ne někomu jinému. To už je jako jedno velice důležité. Zároveň jste tady navodil mnoho otázek na téma budoucího tvaru SZP. Já vám chci nejdříve sdělit, že my vás podporujeme ve vašem reformním úsilí. Vyslovil jste zde mnoho myšlenek, v nichž vás můžeme plně podpořit. A to, zazeleňování, to ozelenění, to je velice důležitá věc právě, aby SZP byla i globálně zelenější. A tady musíme všichni se postavit právě za tento aspekt, který bude pak společensky akceptovatelný ten aspekt reformy. Samozřejmě zemědělská politika nesmí být pouze pro zemědělce. To musí být pro celé zemědělství, pro, pro všechny občany, pro venkov, ale pro celou společnost. Protože společnost vlastně platí prostřednictvím daní tuto SZP a měla by za to i něco z toho mít tedy pokud mluvíme o e, platbách, přímých platbách opravněným subjektům. Vy jste to nazval správně. Biodiverzita, ochrana, řízení vodních zdrojů, e, to jsou požadavky naší společnosti a tomu musí e, zemědělská politika dostat. A to by mělo být i zdůvodněním právě takových zelenějších pladeb. Proto my je plně podporujeme. Dále, spravedlnost. My jsme tam s, rovněž se můžeme stotožnit s těmi podněty a zároveň ty stropy, o nichž už se zmínil kolega. To je téma, kde já vám přeji pevné nervy, abyste to ustal a ubránil to, protože tady nejde pouze o spravedlnost při rozdělování prostřednictvím členských států, tady je větší otázka a totiž rozdělování v rámci zemědělského odvětví. A právě vědomé rozlišování mezi malými a většími zemědělskými podniky, to už jsme tomu zemědělství a občanům dlouho dlužní. Tady je mnohé, co se musí korigovat a my s napětím budeme očekávat a, mm, a podíváme se, na jakém základě to chcete udělat, ale rozhodně takový malý zemědělec se právě by měl podílet lépe na našem odvětví, měl by být více středobodem našeho úsilí a vy k tomu směřujete. Navíc eh, pracovní místa. Ano, to je důležitá stránka ale my se musíme nad tím zamyslet, jakým prostřednictvím to můžeme uřídit. Dále, globální aspekty. Tady se to musí formulovat ještě podrobněji. Pokud by měla být eh, evropská zemědělská politika globálně spravedlivá, tak by se nemělo upouštět od eh, norem i v mezinárodním světovém obchodu. Například 80 eh, až 85 bílkovin my v současné době dovážíme a proto jsme spolu zodpovědní za to, co se děje například někde v Brazílii, když se eh, tam eh, ta zvířata mm, tedy eh, odtud dovážejí. Dále Mm, nějaká eh, míra, eh, rovnováha mezi zemědělstvím a obchodem. Tam rozhodně potřebujeme lepší rovnováhu a právě ten zemědělský aspekt musí mít větší, eh, silnější podíl. A dále, napínavá otázka, mluvíme o různých aspektech. Vy jste už tady pár kritérií zkusil eh, pro to, jak rozlišovat mezi dvěmi pilíři, ale to je ještě nedořešené a tady je hodně nezodpovězeného. Mm, Samozřejmě teď víme, že eh, balón leží nyní eh, na hřišti eh, parlamentu, my se ho musíme chopit a rozhodně jsme musíme zamyslet nad různými aspekty a zároveň nestrácet odvahu, odhodlanost a zároveň ta reforma musí být i společensky přijatelná. Já tomu věřím. Děkuji. A další, Lorenzo za liberály a demokraty. Prosím. Děkuji. Takže já chci, chci připojit k těm všem vyjádřením vděčnosti. Máme další dokument, je to zatím předběžný dokument. Podrobnostmi se můžeme zabývat později. Ale je tu jedna základní věc, a to jmenovitě to, že Evropa je založena na zemědělství. V nedávné době jsme měli problémy, vzhledem tomu, že společná zemědělská politika začala vypadat méně důvěryhodně, ale bez ní si nelze představit přežití Evropy, evropské koncepce jako takové. Bylo by ohroženo. Na straně některých lidí existuje nedostatek vůle k tomu, aby poskytli dostatečné rozpočtové prostředky na podporu zemědělství. Ale je jasné, že, a tady navazuji na to, co řekl Jim Nicholson, rozpočtem to začíná, musíme, být, musíme mít opravdu společnou zemědělskou politiku pro zemědělce. To všechno, čím přispívají k udržitelnosti, je sice dobré, ale je to možné jedině za předpokladu, že budou mít oporu v tom rozpočtu, který jim to umožní. Oni mají zájem na ochraně životního prostředí, protože to musí být i v jejich zájmu chráněno, udrženo. Je důležité, abychom pracovali s malými zemědělci eh, a nesmí to být pouhé dávky. Musí to být pomoc, která jim opravdu pomůže posílit jejich produktivitu, zvýšit jejich míru zaměstnanosti. Nezapomínejme, že v zemědělství pracuje mnoho lidí, kteří představují podstatnou část evropských pracujících. A kolísání cen to je něco, co zbývá ještě řešit. My neřešíme eh, příčiny této nestability cenové. Některé země dováží zemědělské výrobky a vozí je do Evropské unie, přestože nejsou eh, vyrobeny nebo vypěstovány za stejných přísných podmínek. A to narušuje náš vlastní systém pokud nepřijmeme včasné kroky proti tomuto jevu, tak kdo ví, co se stane. V sázce je přežití eh, evropského zemědělství. Líbilo se mi, že tam zmiňujete lokální místní iniciativy, protože to je opravdu jedna z charakteristik zemědělství. Zemědělství by mělo mít možnost používat, vyrábět místní výrobky a používat místní pomoc. Nedávno se dokonce i papež pozastavil na zemědělstvím. A společná zemědělská politika bohužel, jak říkám, ztratila část své důvěryhodnosti, ale snad se to zase podaří napravit v budoucnu. Děkuji vám. Jarik. A nyní za uh, levici Le Jarek. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu komisaři za, konzul, za práci, eh, která byla provedena předtím, než jste představil vaše sdělení. Existuje mnoho prvků eh, na změnu v tom, co navrhujete. Celková filozofie toho sdělení je vlastně snaha o změnu. Koncept zem, aktivního zemědělce je podle mého názoru velmi důležitý při eh, rozdělování podpory podle mého názoru je také velmi pozitivní zavést eh, to nové nastavení stropů. Dále myšlenka těch um, opatření, které budou podněcovat eh, nějaké chování, to vše je podle mého názoru velmi zajímavé. Nyní ovšem musíme čelit eh, určitému počtu problémů. Nevím, zda, se, zda jste se tomu také věnoval. Mí kolegové se o tom zmiňovali. Například ehm, rozpočet. Nevíme, zda rozpočet bude zachován. Říkám zachován, protože ohledně toho existují určité obavy. Na druhé straně, vy jste se vůbec nezmiňoval a já chápu proč, protože tato debata již z části proběhla. Tedy nezmiňoval jste se o tom, jak chránit naše zemědělství. Já si myslím, že pokud nebude existovat žádný nástroj na ochranu, žádné opatření pro ochranu zemědělství, a vy říkáte, já dobře, já dobře chápu, eh, když se zmiňujete o té možnosti smíšit, smísit konkurenceschopnost s trvalou udržitelností. Já se ale obávám, že konkurenceschopnost zde souvisí také Eh, s ochranou. Pokud nebudeme mít systém ochrany v rámci konkurenční celosvětové ekonomiky, která dnes existuje, vy jistě chápete, co se může stát. Například eh, standardy pro práci, ekologické standardy, ty nejsou stejné. A konkurenceschopnost potom narušuje evropské zemědělství. A to se ani nezmiňují o konkurenci mezi našimi různými zemědělci, protože neexistuje pouze jedno evropské zemědělství, ale máme zde několik různých zemědělství. S tím samozřejmě také souvisí to, co říkáte. Máme zde několik podmínek. Ehm, jde zde o jednání v Dauha a také bilaterální dohody. O tom jsem se zmiňoval minulý týden. Když dosáhneme této dohody eh, s Mercosurem o dovozu ehm, hovězí, hovězího masa, bude to katastrofa, bude to velký problém pro Evropskou unii, konkrétně pro Francii a region Masiv Central, který znáte. To bude velice negativní. Takže podle mého názoru by mě, bychom měli vzít v úvahu existenci nějakého systému ochrany a z toho by potom mohli e, těžit všichni. Mluvíme o životním prostředí a máte pravdu, když o něm mluvíte. Ale jistě chápete, že například v oblasti produkce bílkovin, soji a tak dále, my v současné době pouze dovážíme Dovážíme mm, bílkoviny z těchto zemí, protože je to levné a téměř je zde neprodukujeme. Další věc, kterou jsem chtěl říct, je to, že já dobře chápu to, co se snažíte. Snažíte se vytvořit eh, záchranou síť, tedy zachovat minimální eh, intervenční systém, ale já si myslím, že nejdeme dostatečně daleko, co se týče otázky eh, minimální ceny minimální cena kombinovaná s vaším nastavením stropů je podle mého názoru něco, čím bychom se dnes měli zabývat. A to zvláště proto, že dojde k liberalizaci, eh, co se týče ukončení mléčných kvót a díky tomu se zemědělství dostane do velmi obtížné situace konkurenceschopnosti v rámci celého světa. Děkuji. Pane komisaři, vyslechl jste, co řekli naši koordinátoři a nyní dostanete slovo, abyste mohl zareagovat a pak budeme pokračovat v rozpravě. Takže, pane komisaři, máte slovo. Děkuji. Já se budu snažit být co nejstručně, nejstručnější, ale zároveň vám odpovědět na vaše otázky a upřesnit některé věci. Takže za prvé, příliš široký přístup. Ano, to jsem očekával. Očekával jsem, že to tady padne, protože pokud chceme vytvořit celkový mm, obsažný dokument, vždy se řekne, že je příliš všeobecný. V opačném případě by se řeklo, že nám nenecháváte dostatečný manevrovací prostor. Já jsem navrhl všeobecný přístup, protože to je právě úloha tohoto dokumentu. Měl by to být orientační dokument, který ovšem stanoví základ pro další spolupráci. Ovšem bylo zde řečeno, že tento dokument je velmi důležitý, ne pro to, co říká, ale pro to, co neříká. Říká to ale komise, ano, um, ehm, rozhodujem, rozhodli jsme se ubírat se tímto směrem. Navrhujeme zde například tři scénáře, abychom je zde mohli prodiskutovat. Navrhujeme zavedení některých nástrojů v prvním nebo druhém pilíři pro přímé podpory a tak dále, pro investice, a víceleté plánování. Tento dokument je tedy všeobecný, protože se jedná o orientační dokument. Podrobnosti poté budou e, obsaženy v legislativním návrhu, který bude vytvořen příští rok. Do té doby o tom můžeme ještě diskutovat. Také musíme pochopit, že přestože máme některé přesnější myšlenky, než vám je představím, musí být pořádně připraveny. A právě proto uh, vám budu moci vysvětlit, eh, že jsme se rozhodli takto a ne jinak a budeme muset naše volby také ospravedlnit. Nemůžu eh, to vše najednou představit, aniž bych ale znal, jaké budou například dopady takovýchto nástrojů a aniž bych byl schopen ospravedlnit naše volby. Dále, co se týče zjednodušení a toho ozeleňování, také jsem se zmiňoval o tom, že tato opatření by neměla komplikovat situaci. Nesmíme směšovat eh, ty pobídky s, pod, se, se snahou přesvědčit lidi, aby byli ekologičtí. Já jsem o tom diskutoval s panem komisařem Potočníkem a panem komisařem Dálím a zabývali jsme se tím, jak by toto ozeleňování mělo být jednodušší, ale zároveň, aby respektovalo již existující zákony. Musíme se snažit podpořit zemědělce, aby využívali praktik, které budou trvale udržitelné. Já naprosto souvisím, souvisím s tím, že SZP existuje zvláště pro zemědělce, ale existuje pro ně prostřednictvím finančních prostředků, které pocházejí z vnějška. Takže já se nechci za pět nebo deset let nalézt v situaci, kdy řekneme, nebudeme o tom ani diskutovat, Zbavíme se SZP, protože to není ospravedlnitelná politika. Takže my pomocí tohoto ozeleňování navrhujeme nová opatření, které ale nejsou ve skutečnosti nová. Jsou to věci, které již existují a my je pouze chceme používat šířeji a podporovat zemědělce, aby je využívali. Co se týče definice malého zemědělce a aktivního zemědělce a také úrovně těch stropů, toto jsou jistě prvky, které budou obsaženy v legislativním návrhu. Důležitý ale je ale princip, ten koncept. A já si myslím, že jste to pochopili. Aktivní zemědělec je někdo, kdo je aktivní, někdo, kdo něco produkuje, kdo obdělává půdu. Máme totiž případy, kdy podpora jde vlastníkům půdy, kteří vlastně nic neprodukují a na té půdě nepracují. Uvidíme tedy v budoucnu, jak tento koncept definujeme, ale důležité je, že jej zde máme. A malý zemědělec to je vlastně to stejné. Myslím si, že nechápeme všichni stejně slovo malý zemědělec, možná, že v Polsku to znamená něco jiného než ve Spojeném království, nebo ve Finsku, nebo možná v Itálii. Musíme se ale věnovat této definici, ano, s tím souhlasím a v budoucnu vám tuto definici navrhneme. Podle mého názoru ale důležitý je samotný ten koncept. A to platí také pro nastavení stropů. Budeme se v budoucnu přesně věnovat tomu, jaké ty stropy navrhneme, ale důležité je, že je navrhneme a Díky tomu budeme moci být rozumní. Co se týče načasování, padla zde otázka načasování eh, jednoho systému s druhým. Bude existovat přechodné období a zde také eh, ještě nevíme, zda se jedná o dva, tři nebo pět let. Ale bude toto přechodné období existovat, to víme. Budeme se tomu muset ještě zabývat a tento návrh přechodného období vám také předložíme později. Pan Capola de Santos navrhoval snížit Um, aby byla tato reforma přijatelná, musíme jednat tak, aby toto přepracování rovnováhy bylo přijatelné. Ti, kteří, těch, kterých se to tedy bude týkat, pro ty to musí být přijatelné. V tomto smyslu máme v plánu navrhnout systém, který nám umožní vyhnout se brutální změně pro některé zemědělce. Přesto se ale musíme ubírat tímto směrem k přepracování té rovnovu, rovnováhy, ale nesmí to zároveň znamenat revoluci. Revoluce by totiž mohla být odmítnuta a já si myslím, že tento koncept musí být vyjasněn. Co se týče mléka, v tomto smyslu vám také navrhneme naše návrhy později. Chtěl bych ale říci, že předtím, než budou ukončeny mléčné kvóty, představíme vám zprávu, analýzu a poté uvidíme, zda budeme moci ještě, um, zda bude nutné se tím dále zabývat. Dále, co se týče konceptu, LF, konceptu LFA, je důležité, aby členské státy měly určitou flexibilitu a věnovat se některým eh, sektorům nebo zemědělství specificky. My ale navrhujeme, aby v prvním pilíři mohly členské státy volit a zvýšit eh, minimální platbu pro tyto znevýhodněné oblasti. To je naším hlavním cílem. Ovšem na druhém pilíři potom necháme všechnu tu flexibilitu. Sem bude také spadat národní spolufinancování. Ještě jednou opakuji, že ozeleňování ovlivní konkurenceschopnost. Dále jste se ptali na rozpočet. příští jaro komise představí své perspektivy týkající se rozpočtu, alespoň je to v našem plánu. E, legislativní návrh na reformu společné zemědělské politiky budou poté v červenci, takže myslím si, že je to vzájemně koherentní. Člen komise navrhne um, dokument a doufám, že členské státy také dostojí své odpovědnosti a doufám, že podpoří rozpočet, který bude brát v úvahu všechny politiky, včetně společné zemědělské politiky. Když se sníží rozpočet, eh, nebude pravděpodobné, že, se bude, že se budou všechny politiky moci zachovat eh, současné financování. Co se týče mezinárodních vyjednávání, tomu se nebudu tady věnovat, budeme se eh, na tom, o tom bavit jinde, ale já navrhuji, aby veškerá vyjednávání byla v souladu vzájemně mezi sebou. Aby to, co Evropská unie představí, bylo koherentní s tím, co se vyjednává na mezinárodní úrovni. Není mou, není mou ambicí měnit společnou zemědělskou politiku podle toho, v jakém eh, vyjednávání se nacházíme. Co se týče bezpečnostní sítě nebo záchranné sítě, a minimální ceny. Vy jistě víte, že tato otázka minimální ceny je něco, co již existuje. Zachraná síť už vlastně existuje. A toto je také otázka, která v určitém smyslu omezuje snižování cen. Já si ale myslím, že můžeme zavést i jiné nástroje, které budou přizpůsobeny fungování současného trhu. Nevím, zda mechanismus minimálních cen může fungovat v situaci, ve které se v současné době nachází evropský trh. A to je realita. Říká se, že nemáme žádné zachranné prostředky, ale ty existují vlastně vždy. Já vám uvedu příklad, například ovoce a zelenina. V této oblasti existují ochranné prostředky, máme zde také určité eh, omezení pro cla na maso a tak dále. Takže já si myslím, že v rámci vnitřního trhu musíme nyní hledat mechanismy, které budou přizpůsobeny současné realitě. Právě proto jsem představil návrhy, které podle mého návrhu mohou být podpořeny v kontextu eh, současné evropské politiky. Doufám, že jsem zodpověděl na všechny otázky. Děkuji. Eh, Děkuji, pane komisaři. A nyní pokračujeme dalším kolem otázek. Samozřejmě s tím, že nebudeme zapomínat eh, na naše hodiny. Každý řečník má jeden a půl minuty. Nejdříve paní Jegle. Elizabeth, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Srdečné díky rovněž vám, pane komisaři. Předložil jste nám dokument, který eh, předložil takovou širokou základnu pro naši práci v zemědělském výboru a už některé záležitosti jsme si i e, ve zprávě Leinen odsouhlasili, další v Telt a já vám už předem děkuji. Společným naším cílem je e, tuto politiku dále vyvíjet ku prospěchu evropských zemědělců. Vaším cílem je zároveň nadefinovat e, proč potřebujeme pro to či ono finanční prostředky, proč je ten či onen aspekt té politiky vůbec potřeba. Velice silně zde stavíte na environmentálních okolnostech a rovněž na e, jiných doprovodných e, jevech, ale já chci potrhnout, že my musíme zajistit hlavně potravinovou bezpečnost pro miliony občanů Evropské unie vy jste velice široce vše popsal i a přitom jedné záležitosti se se věnoval velice podrobně. Tady eh, se ptáte, jak s tím zacházet. Strana číslo 6, alespoň v mém dokumentu, tady cituji. Um, um, další zjednodušování um, a zostření kontrol, zjednožování postupu a redukce administrativní zátěže pro odběratele pladeb. Čili tady byla otázka, k čemu potřebujeme tuto reformu. A já mám pocit, že tyto tři aspekty jsou ve vzájemném protikladu. Jak můžeme společnou eh, zemědělskou politiku zároveň zjednodušovat a zároveň zpřísnit kontrolu stejné politiky? Jak můžeme zároveň snižovat byrokratické um, překážky a zároveň mít lepší kontrolu nad tím, jak bude tato politika prováděna. Takže tady se skrývá zásadní protiklad, ale já doufám, že nám to ještě vysvětlíte. Další otázka. Agrární politika a bilaterální smlouvy. Tady máme co dělat s tím velice aktuálně, totiž my v současné době vedeme dialog s Koreou, Kanadou a Mercosurem a pokud si nebudeme dávat pozor a nebudeme trvat na tom, aby vše se řídilo našimi tržními ohledy, tak bude naše pozice oslavena. Děkuji. A nyní další řečník. Děkuji, pane předsedající. Já se domnívám, že tady opravdu je to velice podnětná zpráva, ale zároveň je otevřena mnohé, mnohým způsobům výkladu. A to je právě otázka, kterou se budeme muset zabývat eh, v našem zemědělském výboru. Jak to či ono vykládat v praxi. Já s vámi souhlasím, že musíme zavést spravedlivější eh, rozdělování prostředků i spravedlivější zacházení se všemi, jež se to týká. U nás v Rakousku je zejména důležitý druhý pilíř, dvě třetiny našeho podílu eh, se týkají nebo těch plateb právě eh, tohoto pilíře a my rovněž financujeme eh, znevýhodněné oblasti se specifickými znevýhodněními. A pro nás má velikový význam, abychom i do budoucna byli schopni umožnit, aby i v těchto regionech to zemědělství přežilo. Tedy já tady chci podpořit eh, ten koncept zjednodušování zbavování se byrokracie. Nikdy předtím eh, to nemělo až tak velký význam. To jsou drobní podnikatelé, kteří neustále se musí potýkat s novými kontrolami, s novou byrokracií a to je pro nich obrovská eh, konfrontace. A mně je velice líto, že ve vašem sdělení nejsou odpovědi na sensibilní eh, tržní oblasti kromě mléka eh, tady odkazujete na dokument, jež se týká mléka a já vás prosím, pane komisaři, eh, nenechte, aby, eh, nepřipušte, aby to měkké přistání se nestálo přistáním na němž letadlo skotá. 7% pouze farmářů v Evropě je mladších 35 let a zároveň máme přes přílišné množství zemědělců, kteří už do roku 2012 odcházejí do penze, jsou příliš staří eh, na to, aby se mohli dále věnovat zemědělství. Co my můžeme nabídnout mladým zemědělcům, aby chtěli zůstat eh, v tomto odvětví? Jak mohou se dívat do budoucna s nadějí? Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři. Myslím, že je zřejmé, že existuje takřka jednomyslná schoda mezi parlamentem a komisí, pokud je o tento dokument. Ale vzhledem k té obecné povaze tohoto dokumentu, já myslím, že to jinak eh, de facto vychází vstříc eh, těm výzvám, eh, které, na které jsme poukázali i ve zprávě parlamentu. Představuje to dobrou odpověď na různé nejistoty. Ale musíme se dívat na ty drobnosti, podrobnosti. Uvidíme, jak, jakou, jakou podobu to nabide v praxi a jak to pomůže vyřešit ty skutečné problémy, jim sektor čelí. Pokud jde o způsoby řešení těch eh, výzev, tak základní zásadou musí být to, že my sami musíme eh, být schopni zajistit příjmy evropských zemědělců. A za tímto účelem jsme se shodli na tom, že máme na jedné straně přímé platby skrze v rámci prvního pilíře, a to uvidíme, jak to bude možné rozpracovat v různých nařízeních, ale potřebujeme také funkční trh a mě by zajímalo, jak se pan komisař dívá na možnost zlepšení pozice zemědělce v tom cel- celkovém hodnotovém řetězci. To je v současné době klíčová věc. Nesmíme zapomínat na to, že evropské zemědělství je rozmanité. Jak zamezíme spekulacím, pokud jde o přesuny mezi různými územími? jak, eh, zajist, jak udržet třeba již zemědělství na jihu. A když je řeč o udržitelném zemědělství, tak jak ochránit jižní zemědělství, které se potýká s nedostatkem vody například. Musíme také přihlížet ke specifickým místním problémům. Děkuji. A nyní Herbert, Herbert Hoffman. Děkuji vám. Eh, vážený pane předsedo a děkuji pane komisaři. Myslím si, že tato zpráva je přijímána všeobecně pozitivně, alespoň eh, to tak bylo v minulosti během diskuzí, které jsme si vyslechli. Došlo k velmi pozitivní výměně názorů mezi námi navzájem. Co se týče nevýhod, samozřejmě existuje snaha přesouvat opatření z druhého pilíře do prvního a já podporuji vaše návrhy. Pokud tedy dostaneme nějaké záruky, které s tím souvisí, já bych vás chtěl požádat o jednu věc. Mohl byste nám lépe vysvětlit, jaké mm, platby budou prováděny v rámci toho prvního pilíře a co se týče druhého pilíře, mě by zajímalo, jak si myslíte, že tyto dva pilíře se budou doplňovat, jak mezi sebou budou vzájemně komunikovat v budoucnu. Co se týče um, pladeb oddělených od produkce, jsem rád, že se to zde zmiňuje. Je možné, že v určité situaci bychom tyto platby měli zachovat a to je velice důležité. Myslím si, že pokud chceme pokračovat v chovu dobytka, zvláště v některých eh, oblastech a poté, co budou ukončeny mléčné kvóty, myslím si, že budeme mít určité problémy, pokud nebude vyřešena tato oblast. Co se týče uh, budoucnost programu lídrů, uh, to je také důležité. Souhlasím s tím, že je nutné zjednodušit uh, koncept související s malými farmami. Je pravda, že zatím existuje přílišná byrokracie a my bychom rádi, aby existovalo venkovské období, které bude mít určité záruky. Pan Santos? Děkuji. Velice vítám že jste se vyslovil pro silnou společnou zemědělskou politiku i do budoucna. A já jsem se chtěl věnovat otázce spravedlivého rozdělování přímých pladeb. To říkáte je takovou červenou nití budoucí SZP. A v tom sdělením celá správně říkáte a uznáváte, že i u těch um, jednotlivých pladeb a u té koncepce těch stejných pladeb všem, té takzvané flat rate, vlastně není pro Evropu řešení v oblasti přímých pladeb. Eh, zatím se vše řídí jednak náklady na výrobu, velikostí eh, zemědělských podniků a rovněž eh, procentním sazbou zaměstnanosti v určitých zemědělských regionech. Tak, jak říká pan Kapoles Santos, dále tady je i problém udržení regionu v tom jejich charakteru. Jsou přece obrovské rozdíly mezi regiony a kromě toho ještě jsou regiony, jež jsou obrovsky znevýhodněné a zároveň regiony, jež jsou závislé na určité produkci, například mléka. Jo. A zároveň bych rád od vás uslyšel takový osobní pohled, k čemu by se mělo přikročit, abychom dokázali eh, zrovnováženým způsobem eh, zvládnout ten přechod k, těm, eh, k tomu jinému způsobu pladeb. Uvažuje komise například o nějakých objektivních kritériích při tom rozdělování těch pladeb? Samozřejmě komise to je kolegium komisařů, ale zároveň vy, pane komisaři, přece máte tu možnost i tu šanci tam vnést ten prvek eh, toho významu SZP a neustále to hlídat, protože samozřejmě jiní komisaři k tomu přistupují možná z trochu jiného pohledu. A eh, Dokážu si představit, jak velkému tlaku býváte vystaven, ale vy máte tady možnost do roku 2020 udržet tu politiku ve e, stávajícím tvaru. A nyní, Stefan, máte slovo. Euh, Já bych chtěl nejprve poděkovat panu komisaři za práci, kterou vykonal e, v několika posledních měsících a také mu děkuji za slyšení, které organizoval Eh, předtím, než začalo léto. Díky tomu jsme mohli přehodnotit naše cíle týkající se společné zemědělské politiky. Já si myslím, že právě o tom se dnes bavíme. Nemusíme se věnovat všem detailům. Je pravda, že některé členské státy mají obavy a samozřejmě o tom v určité chvíli budeme muset diskutovat. Dnes se zde ale nacházíme kvůli těm hlavním cílům. Musíme zjistit, co nám navrhuje Evropská komise pro společnou zemědělskou politiku po roce 2013. To je ten hlavní cíl. A já bych právě v tomto kontextu chtěl soudit váš návrh. Váš návrh se ubírá správným směrem. Je zde pět hlavních bodů, které jsou pro mě velice důležité. Jedná se o otázku zabezpečení potravin. Jsme my, Evropané, přesvědčeni o tom, že můžeme zabezpečit potraviny v rámci Evropy to je vaše pozice, kterou jste přijal a kterou jsme přijali my jako Evropský parlament. Ta je velmi důležitá. Druhý bod, to jsou cíle týkající se životního prostředí. Existuje kompatibilita mezi trvale udržitelným zemědělstvím a zemědělstvím, které bude stále produktivní. Vy tvrdíte, že to možné je, že tato kompatibilita existuje. Tuto debatu jsme zahájili v Evropském parlamentu a ta bude pokračovat i v budoucnu. Já si ale myslím, že se jedná o velmi důležitou otázku. Za třetí, sociální dimenze. Aktivní zemědělec například, aktivní eh, provádění této práce. Toto je velmi důležité v rámci naší debaty a také eh, pro ospravedlnění společné zemědělské politiky je to velmi důležité. Je důležité říci, že, my, že zemědělství je aktivní a právě my tuto dimenzi převedeme do budoucné společné zemědělské politiky. To také považuji za důležité. A poslední pozitivní bod, podle mého názoru, je vše, co se týká trvalé udržitelnosti, rozvoje venkova a kompenzace eh, těch znevýhodněných oblastí. To je podle mého názoru také velmi důležitý cíl. Dále zde máme zaměstnanost, ohledně toho trochu pochybuji. Jedná se o tu část, která se týká regulace a zprávy zemědělského trhu. Opatření, eh, o kterých se zmiňujete ve vašem dokumentu nejsou podle mého názoru úplně jasné. Nejsou zde žádné nové řešení. Kromě toho, té změny v druhém pilíři, zde si myslím, že budeme muset ještě věci ujasnit, ale každopádně chci vám říci, že musíme pokračovat v tomto smyslu eh, a musíme na tom ještě hodně pracovat. Děkuji. Děkuji. A pan Kalinovský. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, otázka o budoucnost SZP je mezi těmi klíčovými otázkami týkajícími se budoucnosti samé Evropské unie ty změny, jež zde nabízíte v tom sdělení, to nemůžeme nazvat žádnou revoluci, což je dobře, protože nesmíme zároveň spochybňovat to, co se už doposud podařilo dosáhnout v oblasti SZP. Zároveň bych rád řekl, že vám tady přece jen schází trochu odvahy v těch návrzích. První, celá zásadní otázka. Vy, pane komisaři, nabízíte, abychom se vzdálili tomu historickému propočítávání eh, plateb pro mě to však není úplně ono, protože přece v tom sdělení se hovoří o přechodných obdobích pro členské státy, takže dejme tomu 10 let, protože tak se to e, propočítalo e, v Kodani, by se dále připočetlo dalších 7 let. Jak bychom si to měli představovat ještě dalších 7 let v Rumunsku, v Polsku? To přece není vůbec možné vysvětlit. Zároveň bych rád vás, pane komisaři, podpořil v té tézi, jež se týká e, aktivních eh, farmářů. V Polsku například 30%, celých 30% těch plateb se vůbec nedá stávat do ruky zemědělcům, pouze nějakým vlastníkům půdy to samozřejmě bude obtížné to nadefinovat, ale je to zcela správný poznatek. A další věc, kterou pochválím, pane komisaři, že se držíme těch dvou pilířů. E, ty proporce mezi těmi dvěmi pilíři by sice měly být vyrovnanější, anebo bychom rovněž měli uplatňovat určitou flexibilitu, protože samozřejmě e, francouzské či německé zemědělství má trochu jiné nároky než e, polské nebo rumunské. Kromě toho pilíře, jež se týká životního prostředí, prostředí. My musíme více naše zemědělství investovat, modernizovat. A pak ještě krátká otázka. Budoucnost trhu s cukrem. Tady se o tom téměř nic neříká. Prosím, věnujte se tomu ve své odpovědi, pane komisaři. Děkuji. Ano, děkuji vám. Pan Lavia. Děkuji. Pane předsedo, chci se připojit k dalším kolegům a poděkovat panu komisaři, že tady nastínil v obecných rysech další směřování této politiky. Je to v souladu s Lisabonskou smlouvou a předchozími návrhy komise, v kterých se také říká, že parlament by měl hrát v jejím formování důležitou roli. Jak již kolegové řekli, máme novou roli, máme možnost přispět k rozpracování těch podrobnějších návrhů, které se budou týkat řady různých oblastí a o kterých se bude v parlamentu diskutovat. Takže tento všeobecný nástin je něčím, co velice vítám, o čem slyším s velkým potěšením. Pan komisař zmínil zdroje. A to, o co tady jde, je potřeba zajistit financování SZP a jejich každodenních potřeb. Tato finanční, tento finanční problém se musí naléhavě dořešit a teď se situace zablokovala při vyjednávání o rozpočtu na rok 2011. Některé státy by rády snížily své příspěvky do evropského rozpočtu tady před námi stojí opravdu velký boj, aby se nám podařilo dotáhnout víceletý finanční rámec pro Evropu. O to, rač, o to více potěšen jsem tímto návrhem. Doufám, že se nám podaří na tomto základě postoupit dál i když možná nebudeme mít řádné financování na začátku, čili budeme hovořit o dlouhodobějším financování, aniž budeme mít bezprostředně rozpočet a to by mohlo situaci komplikovat. Protože tím pádem budeme hovořit de facto ve váku, budeme hovořit o obsahu, aniž budeme mít jasno ohledně toho rámce. Pan Posen? Děkuji, pane komisaři. Já se domnívám, že tento dokument je spíše kvalitní. Necháváte totiž všechny dveře vlastně otevřené, dá se-li to tak říci. A nyní má parlamentu možnost a především náš výbor, aby se těm záležitostem věnoval, aby je probíral. A samozřejmě si dokážeme představit, jak budou obtížná vyjednávání i s radou, než eh, bude vše ukončeno a konkretizováno. Zároveň však musím uznat, že se vám podařilo, pane komisaři, jakoby připustit vše, i to, co se zdálo nemožné. Tedy já si myslím, že jste na to vlastně šel dost chytře. Zároveň i já se domnívám, že by podpora měla směřovat k aktivním zemědělcům a nevím, zda jste zkoušeli si to mm, otestovat nebo zjistit, kam se vlastně ty prostředky nakonec dostanou, komu do rukou. Pokud by se opravdu dalo prosadit takovou prakticky uplatnitelnou definici toho aktivního zemědělce, tak by to bylo skvělé. Pak by nebyla situace, že například Nestle či jiné velkofirmy si z toho těží dodatečné finance. Teoreticky to jde do zemědělství, ale v praxi přece Nestle žádný zemědělec není. Kromě toho mám velikou radost, že už zmizí ty historické, eh, historicky propočítávané platby. Protože my mu nesmíme ztrácet ze zřetele i skutečnost, že daňoví poplatníci i spotřebitelé jsou těmi, kteří eh, se účastní celého procesu a kteří s námi tady vlastně virtuálně v té diskusi musí být. Nejsilnější kritika z řad mimo samotných zemědělských kruhů se týká konkrétně toho, že právě tyto dotace se nedostanou k samotným zemědělcům, k těm, kteří eh, často zcela očividně tuto pomoc opravdu potřebují a zároveň mnohé prostředky dostávají nějací eh, velkostatkáři, kteří vlastně jsou pouze vlastníky půdy a zároveň nic neprodukují. Eh, ti eh, drobní farmáři zároveň nemají nic. Děkuji rovněž panu Čelosovi, že se v tom dokumentu ocitl i, ocitlo i téma eh, blahobytu eh, zvířat a že i to téma bude důležité v evropském měřítku. Rovněž za to vám děkuji. Kromě toho si ještě samozřejmě budeme tomuto tématu věnovat. E, zároveň bych si představil trochu jiný pili, e, jiné rozdělení pilíře prvního a druhého těch prostředků. Myslím si, že by to tam mělo být zcela jasné, co kam patří, protože samozřejmě musíme e, vyrábět potraviny, jež nám zajistí potravinovou bezpečnost, ale zároveň mluvíme i o nějakých ostrovech či o horských oblastech. Tam je zemědělství, které snad tolik až nevyrábí e, z hlediska společenského, ale to nám zajišťuje budoucnost naší kultury, našich tradic, naší biologické rozmanitosti a tak dále. Rejme a pak Hanes. Pan Reimers. Takže Paní Remers, děkuji pane komisaři, že jste dnes přišel mezi nás. Hovoříte o tom, že se jedná pouze o takový orientační dokument. Samozřejmě tady já se trošku divím, protože my už jsme přece samotní jednu zprávu eh, vypracovali a tehdy jsme už mluvili o tom, že byla orientační, tedy já už bych si konkrétně představovala něco eh, propracovanějšího. A co zejména mě provokuje k tomu, abych se zamyslela, že stále ještě se tady zdá, přestože to všechno popírá slovně, že to bude znamenat více byrokracie. Nikoli pouze pro naše zemědělce, ale i pro obce, pro členské státy, pro všechny ty, kteří budou muset jakoby lépe ty zemědělce kontrolovat. A právě v dobách, kdy se u nás všude šetří, kdy se každý kouká, kde by něco omezil finančně, tak tady opravdu to není velice praktické logické. Nevím, jak je možné, kdyby mělo být to zemědělství vydělečné, zároveň by musel věnovat takový zemědělec stejně času na kontroly, na administrativní úkoly, jako se věnuje obdělávání půdy. Děkuji. Eh, pan Halmeš, Michel. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, kolegové, dovolte mi pozdravit zástupce zemědělců, kteří eh, tady jsou, kteří nás poslouchají. Jsou tu tři hlavní výzvy k tomu, abychom zachovali důvěryhodnost společné zemědělské politiky v Evropské unii. Musíme zajistit vysokou úroveň potravinového zabezpečení, také konkurenceschopnost na světových trzích a tak, abychom měli společnou politiku se společnými pravidly, která bude zohledňovat celou tu šíři, tu rozmanitost různých zemědělských modelů v Evropské unii. My jsme z regionu, který je 2000 eh, kilometrů od pevniny, to znamená Azorské ostrovy, jsou tam eh, velmi zajímavé klimatické podmínky. Máme mléčný sektor, který eh, představuje až 30 portugalské produkce. Dva a pouze, ale představujeme pouze 2,5 populace. Takže jsme vlastně vývozci. A hlavní, eh, na čem záleží těmto zemědělcům, a jak říkám, mléčná produkce je opravdu klíčová pro Azory, je, jak zachovat jejich konkurenceschopnost i po vypršení mléčných kvót co pro nás mají trhy nachystány po roce 2015? Co nás čeká? Máme na to, abychom se účastnili tohoto trhu? Budeme schopni sladit podmínky výroby s našimi kolegy z, kon- z pevniny? Navzdory těm obrovským vzdálenostem, na které musíme převážet naše výrobky, navzdory tomu, že eh, nás hodně stojí skladování, musíme nějakým způsobem ubezpečit naše zemědělce, že o jejich zájmy se někdo stará, že na nich někomu záleží. Pan Bové. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, Volba tohoto hemicyklu pro naše zasedání nám ukazuje, že zemědělství není téma budou- minulosti, ale téma budoucnosti. To se týká celé naší společnosti. Vy sám se ve vašem sdělení zabýváte tím, že hlavní prioritou je zabezpečení potravin a produkce, produkce potravin. Ano, to je pravda a e, tyto potraviny musí být kvalitní a zdravé. Vážený pane komisaři, já bych vám chtěl poděkovat, protože dokument, který nám zde představujete, není váš dokument, ale dokument komise. A vám se podařilo za poslední e, týdny a dny, které proběhly, přesvědčit jednoho po druhém všechny vaše kolegy a Eh, přesvědčit je k tomu, aby se postavili za vás a podpořili eh, tento dokument založený na zprávě Evropského parlamentu. Tento dokument nám dokazuje, že jsme se poučili z politiky posledních 15 let, trh nemůže být jediné to, co ovlivňují eh, naši zemědělskou politiku. Samozřejmě musíme ještě čekat na legislativní dokument, ale již nyní jsme připraveni s vámi spolupracovat a s vašimi službami na tom, abychom vytvořili kvalitní dokument, který nás bude provádět eh, obtížným obdobím vyjednávání, které začne. Samozřejmě, že toto vyjednávání bude záležet na rozpočtových vyjednáváních a ovlivní také právo konkurenceschopnosti. My očekáváme, jak se budou vyvíjet tyto dva body. Váš dokument podle mého názoru nedostatečně eh, zdůraznil obnovení generací, což je podle mého názoru pro budoucnost velká výzva. Také se zde dostatečně nemluví o tom, že konkurenceschopnost, eh, že země východní Evropy budou muset čelit konkurenci. Eh, co se týče toho ozeleňování, pokud se bude jednat o další podmínku pro zemědělský sektor, v takovém, v takovém případě vás nebudeme moci podpořit. Děkuji, Mišeli. Pan Josebové. Já také bych chtěl poděkovat panu komisaři Čelosovi nejprve za to, jak vypracoval tento dokument. Poprvé se totiž setkáváme se, se zprávou, s tak významným dokumentem, který byl vytvořen po široké konzultaci s celou občanskou společností, s profesionálními zemědělskými organizacemi a se všemi těmi, kteří chtěli nějak přispět k vytvoření toho, této zprávy. A to se stalo v červenci, tedy před několika měsíci. Myslím si, že je velmi důležité, aby se zde spojili parlament, státy a občanská společnost v rámci jednoho projektu a za to bych vám chtěl poděkovat. V, tomto, v této zprávě je několik významných eh, elementů. Já se nebudu věnovat všem, protože něco tady již bylo zmiňováno, například eh, zaměstnanost nebo nastavení stropů. Důležité je, že se zde připomínají tři hlavní funkce zemědělství. Ekonomická, sociální, ale také kulturní funkce. Zemědělství a venkov tak velkou měrou přispívají k našim zemím a regionům. Tato zpráva dále ukazuje, že nebude možné, aby existovalo zemědělství, pokud nebude respektovat zemi, půdu a biodiverzitu, pokud nevezme v úvahu rovnováhu mezi ekonomikou, sociál a společností na jedné straně a biodiverzitou a životním prostředím na druhé straně. To musí být ve středu našeho zájmu a podle mého názoru je to velmi důležité. Jeden bod, který nám stále ještě zůstává tak trochu v temnotě, je otázka ovlivňování produkce. Stále ještě obtížné eh, ovlivňovat poptávku a nadbídku, pokud nemůžeme ovlivňovat objem produkce. A toto také souvisí s cenami produkce. Již dále bylo řečeno, že toto zůstává tak trochu v temnotě, neboť je to obtížné. Toto ale nebyl cíl daného textu, to já jsem pochopil. Přesto musím říci, že jsme zažili historický moment. Já se totiž věnuji zemědělské politice již od eh, doby pana komisaře Manšolta. V té době zemědělství a zemědělské oblasti neměly budoucnost. Dnes, když si čteme tento dokument, eh, plyne z toho, že zemědělské oblasti mají budoucnost. A já vám děkuji, pane, pane komisaři. Děkuji, Jose. A nyní přidáme slovo panu Docovi. Nyní tedy několik poznámek od eh, řádných členů. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Moji voliči jistě rádi uslyší, že mají určité signály, určité náznaky, kam budeme dál směřovat, i když v Severním Irsku bychom řekli také, že tedy ten pes je zakopan vždycky v těch detailech. Na začátku se tu hovořilo o tom, že, že musíme legitimizovat společnou zemědělskou politiku a největší legitimita této politiky vyplývá z potřeby zajistit zásobování potravinami a také eh, se postarat o to, aby ty potraviny byly bezpečné a vysledovatelné. Máme ten dvoupilířový systém a bude zajímavé sledovat tu nelehkou rozpočtovou diskuzi v dalších měsících. Ale důležité bude, jak to pak bude distribuováno mezi členskými státy a jak to bude s regionálními rozdíly, jaký prostor se tady bude otvírat. V severním Irsku bychom chtěli, chtěli velmi vědět, jak definujete aktivního zemědělce a jakým způsobem budeme muset vyvažovat tento aspekt a osvědčené postupy. Líbí se nám, aby existovaly tržní nástroje a aby byly rychleji schopné reagovat na různé krize. Nedávná krize se vyznačovala velmi pomalou reakcí ze strany komise a na posledním plenárním zasedání jsme museli řešit také krizi v oblasti užitkových zvířat. A pak pokud eh, jde o ty stropy, tak ty by, to by nebylo dobré, kdyby eh, jenom eh, díky tomu zabředl zemědělec ve větší byrokracii. To by k té legitimitě příliš nepřispělo. Děkuji vám. A nyní další řečník, pan Očelovský. Ne, děkuji, pane předsedo. Takže hovoří dva řečníci najednou. Zřejmě pan Jakubovský. Po paní McGuinness. Paní McGuinness, prosím, prosím. Jsem ráda, že jsou tu také gentlemani. Vyjádřím se tudíž stručně. Dovolte mi, abych to tady trochu obrátila. Jsem trošku znepokojena některými těmi úvodními poznámkami, které tu zazněly. Prosím vás, ať se nemusíme na zemědělském výboru omlouvat za zemědělskou politiku. Některé ty poznámky, co jsem tady slyšela, zní trošku jako omluva. Možná jsem to špatně pochopila, pokud to tak je, tak bychom to dělat neměli, protože zemědělská politika dostala eh, na stoly našich spotřebitelů obrovské množství bezpečných potravin. A to samo o sobě stačí k tomu, aby byla eh, ospravedlněna. Já myslím, že žádné další ospravedlňování není potřeba. A ještě na úvod chci říct jednu věc. Včera, a to tu dnes zatím nikdo neřekl, OSN varovala svět OSN vznesla varování, že stojíme eh, na pokraji další potravinové krize. A my si tady hrajeme se společnou zemědělskou politikou. Buďme velmi, velmi obezřetní, jak to děláme. Podívejme se třeba na nedávnou eh, reformu eh, sektoru cukru. Teď naše velké podniky nejsou schopny sehnat dostatek cukru v potřebné kvalitě irský cukernický průmysl de facto byl úplně uzavřen a my bychom chtěli pěstovat cukrovou řepu. Takže pozor, pozor. A pokud jde o to ozeleňování e, společné zemědělské politiky, k tomu, to můžu okomentovat jediným slovem. Jenom jedna věc, která je horší než byrokracie a to je zelenokracie. To vytváří obrovské hory papíru, které jenom přiškrtí zemědělce Prosím vás od toho usruce pryč. Pokud jde o tržní opatření, ty vítám, těch není nikdy dost, ale když se podíváme na to kolísání různých cen, tak jsou to právě tržní opatření, která potřebujeme a musí fungovat. A teď k rozpočtu. Víte, že došlo k zablokování rozpočtových jednání, jakožto zpravodajka za tento výbor. Mi dovolte říci, že jednání se vždy nedaří pro rozpočtovou perspektivu po roce 2013, ale to není důvod, proč bychom se měli omlouvat za společnou zemědělskou politiku. My bychom měli vyžadovat, absolutně vyžadovat dostatečné finanční zajištění. Problém zemědělství, a oni se budou potýkat s různými podrobnostmi v této zprávě, já se s nimi dnes, ještě dnes setkávám. A, a že oni, zkrátka to zemědělství jim dost nevynáší, nemají z toho eh, důstojný příjem a oni si zaslouží příjem, zaslouží si, aby eh, z toho měli řádnou obživu. Na straně 10 vaší zprávy tam je poznámka, která má asi dva odstavce o tom řetězci. A to, co z toho mají zemědělci, se stále snižuje. Ostatní mají z toho řetězce stále víc. A tady není žádný konkrétní návrh, jak to řešit. Možná jsem čekala příliš dlouho, a teď je tady v sále, tak ta atmosféra začíná ohusnout, ale pozor, dávejme si opravdu pozor na to, jaké změny provedeme. Děkuji. A nyní Děkuji, pane předseda, pane Jakubovský říká. Děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci. Ano, vystoupil jste s ní eh, v obtížném okamžiku. My si velice dobře uvědomujeme, že naše debata probíhá ve stínu jiné zásadnější debaty, jež se týká unijního rozpočtu. Pár týdnů, před pár týdny eh, Váš kolega, bohužel váš polský kolega právě řekl, že by se měly výdaje na SZP omezit. A pokud opravdu by se komise ubírala tímto směrem, tak si myslím, že z těch plánů a cílů by mnoho nebylo. Já přesto pevně věřím, že ta politická vůle v komisi se nakonec objeví a ty idei toho osekávání rozpočtu nezvítězí to ten směr, to už není poprvé, co slyšíme právě o tomto směru. E, tentokrát už díky bohu, že máte podporu celé komise a rovněž to, že máte potravinovou bezpečnost na prvním místě a zároveň oceňujete ochranu životního prostředí a teritoriální ohledy. To jsou velice kvalitně propracované cíle. Stejně jako pan Des, já pouze chci upozornit na to, že i my v Polsku známe to přísloví o tom, kde je pes zakopán, případně kde vězí ten čert, a totiž v těch podrobnostech právě jak nadefinujeme například pojem toho drobného malého farmáře, tam ještě může být určité nebezpečí v tom, jak se to bude řešit. Ale jinak to vše jde dobrým směrem a pane komisaři, já chci pouze říci, že si nedokážu opravdu představit, že bychom stále ještě i výsledkem té další etapy té reformy znovu um, ehm, skončili na tom, že budou dvě Evropské unie. Ne, my se musíme sjednocovat. První zásadou, prvním principem stradatelnosti je rovnost všech přede všemi. Už musíme skoncovat s přechodnými obdobími, musíme z toho uh, procesu nakonec dostat jednu Evropskou unii a to, že se všemi bude zacházet stejně. Děkuji. A nyní... Sergio, te. Gutierrez další. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také chtěl poděkovat panu komisaři za váš dokument. Podle mého názoru je velice koherentní. Jak jsem se již zmiňoval, navazuje to na něco, co jsme dělali za poslední týdny. Takže ještě jednou vám, pane předsedo a pane komisaři, děkuji. Já naprosto souhlasím s vašimi názory. Souhlasím s tím, když říkáte, že nejdůležitější jsou nyní koncepty. Většina z nás se na tom shodne. Já bych se chtěl ale vrátit k těm čtyřem hlavním principům, eh, na kterých se shodujeme, tedy ty, které se týkají SZP po roce 2013. Společná zemědělská politika by měla být spravedlivá, trvale udržitelná, eh, společenštější, sociálnější a já si myslím, že jsme se zde mluv- bavili o těch hlavních principech. Je pravda, že tyto dva hlavní principy jsou zde dobře zmíněny, ale silnější a sociální politika, tedy ty druhé dva koncepty, ty zde nejsou dostatečně, dostatečně obsaženy. Já si myslím, že komise by měla přijmout svoji zodpovědnost a zajistit společnou zemědělskou politiku, která bude silnější a sociálnější, a to tak, aby tato politika měla slibnou budoucnost a to také v té blízké budoucnosti. Co se týče sociální SZP, pane komisaři, vy se zmiňujeme o, zmiňujete o tom, že je důležité politika legitimní. Abychom mohli posílit tuto legitimitu zítřka, já si myslím, že musíme trvat na tom, aby byla tato politika sociální. Nebylo zde, dostatečně jsme se nevěnovali eh, vztahu mezi SZP a společností. Nemluvilo se zde například o zaměstnan, zaměstnání mladých lidí a žen, protože i ti představují budoucnost SZP. Já si myslím, že se musíme snažit vytvořit vztah mezi SZP a vytvářením nových pracovních míst, ve kterých bude více mladých lidí a více žen, které zajistí budoucnost evropskému zemědělství. Nakonec mám ještě jednu jednoduchou otázku. Jak můžeme představovat nové inovativní myšlenky a nápady tak, abychom vytvořili pracovní místa pro mladé lidi a pro ženy? po roce 2013. To si myslím je velmi důležité. Trudno bylo panu povědět eh, Pane komisaři, bylo by obtížné, říká pan Šekěrsky, abyste ještě řekl něco víc v té zprávě. My víme, jak probíhal summit, jak vypadá situace v současném krizovém období, ale já bych přece jen chtěl uslyšet více, co se týče specificity, zemědělské výroby, té, která si žádá více podpory a více intervenčních eh, postupu. My totiž se zabýváme finančními trhy, ale zároveň my přece tady máme co dělat se zemědělstvím a my se nebavíme o tom, čeho už jsme v rámci SZP dosáhli, jak bychom vypadali bez této politiky my jsme jakoby zapomněli na tu potravinovou krizi roku 2007, na níž odkazoval paní McGuinness. Řekněme si upřímně, reformy, jež se snažili omezit výrobu toho či onoho, byly špatné, šly špatným směrem. My musíme být pružnější, totiž musíme si určitou výrobu ponechat. Samozřejmě, že to bude pouho, pouhý okraj, ale naše zemědělství musí být různorodé. My musíme sjednotit určitá kritéria, ale zároveň jsme zapomněli, zapomínat, že musíme mít takový nástrojový, takové nástrojové vybavení, aby bylo schopno podpořit zcela marginální určité vyvolené e, sektory, za určitých podmínek. A ještě dva konkrétní problémy. Jak to bude vypadat s malými zemědělskými statky? Jak jim budeme e, poskytovat podmínky k tomu, aby na sebe dostatečně vydělali? Jakým způsobem budou mohli například přispívat ke tvorbě Eh, pracovních míst. A jak bude vypadat ten strop u těch eh, maximálních hodnot, jak to bude vypadat a co se bude dělat s těmi prostředky, budou ušetřeny. A pak ještě eh, co VTO. Děkuji vám, pane Sekeresky. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Chtěla bych vám poděkovat za vaši prezentaci. Již po několik let se každá reforma společné zemědělské politiky snaží reagovat na obavy, ale vždy došlo k neúspěchu v tom, jak byla, byly tyto názory předávány eh, evropské veřejnosti. Já bych chtěla konstatovat, že v tomto případě se ale došlo ke změně. SZP se díky vaší snaze o komunikaci a dialog, mm, SZP se stala jiná, změnila se. My jsme eh, si vědomi toho, že došlo k vstupu do nového období. Máme zde jasné cíle, máme jasné nástroje, které nebudou lidem vnucovány. A právě ten poslední bod je velmi důležitý pro nás všechny europoslance. Já si kladu několik otázek. První z nich se týká prvního pilíře. Všeobecně řečeno, já mám pocit, že v rámci vaší vize ta flexibilita, kterou tak očekáváme, se nachází v centru reformy. Chtěla bych ale říci, Musíme dávat velký pozor na to, aby flexibilita nevedla k přílišnému zjednodušení. Také bych vám chtěla poděkovat za to, že se bavíte o velkých nerovnováhách, které existují mezi původními a novými členskými státy, ale také mezi různými, různo, různými podniky, které jsou buď malé nebo velké. Také bych se chtěla zeptat, jaké možnosti mají eh, nové členské státy v souvislosti s eh, způsobem plateb po roce 2013 a ještě co se týče různých kritérií, podle kterých budou vypočítávány nové podpory, jaká, jaký bude nový základ, ten referenční základ, který se bude využívat. A také bych se vás zeptala na váš názor, jak můžeme vypočítávat nové eh, podpory v závislosti na regionálních specificitách a, a pěstovaných plodinách. Děkuji. Děkuji. Paní Lange, děkuji vám. A dovolte mi poděkovat panu komisaři za to, že se zúčastnil eh, této intenzivní rozpravy. Již zítra o tom bude hovořit se zemědělci v Nizozemsku. A začne být trochu více jasné, o co jde, protože mladí zemědělci jsou právě těmi, komu na tomto novém systému musí nejvíc záležet. Někteří chválí ty různé pilíře, ale mě napadá jedna věc. U prvního pilíře je to sformulováno velmi nejasně, velmi vágně, a to navzdory různým doplňujícím dotazům. K druhému pilíři tam máme opravdu dlouhý výčet různých přání a úkolů a e, opravdu je to dlouhé srovnávání, marže, inovace, životní prostředí, klima. Některé ty cíle se mi zdá, že jsou vzájemně protichůdné. A nebo jsou v rozporu s tím, co je v prvním pilíři. Pokud chcete tohle všechno zvládnout v druhém pilíři, tak proč ty pozitivní doplňující platby nedát eh, spíš do toho prvního pilíře? Pokud Tohle všechno bude eh, v druhém pilíři, musí to být eh, otázkou spolufinancování, některé země třeba nebudou chtít. Je, jestli chcete rovné podmínky, tak jak je to potom eh, tedy s tou společnou povahou zemědělské politiky? Někteří velcí reformátoři z minulosti se pokusili o velké věci, ale i tak zachovali jednotný přístup. A vaše jméno možná také vstoupí do historie, ale nemělo by vstoupit do ní jako jméno toho, kdo vrátil eh, zemědělství zpátky do členských států. Musí to být společná politika a eh, tato její vlastnost musí zůstat při implementaci vašeho plánu zachována. Děkuji. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Comissário, a quem gostaria de saudar por não só nos ter, nos ter trazido aqui um documento que realmente. Tak děkuji za Eh, předložení tohoto dokumentu, který se těší tak velké podpoře. Děkuji také za otevřenost a za to, jak jste citliví vůči našim návrhům. Dovolte mi rovněž pozdravit zástupce zemědělců z Portugalska, a to zejména z Azor. Nechci opakovat, co už tu mnohokrát zaznělo, a zaměřím se proto jen na jednu konkrétní věc a to jsou eh, některé inovativní body vašeho návrhu. Zdá se, že ty, eh, ty směry, které jsou tu naznačovány, jdou tím směrem, že chcete posílit eh, prvek živo- ochrany životního prostředí ale to vyvolává také určité obavy. U přímých pladeb bude kladen větší důraz na opatření směřící k ochraně životního prostředí a boje s klimatickými změnami? Jinými slovy, budou stávající kritéria Natura 2000 a tak dále, budou ruku v ruce ještě s dalším eh, s posilováním environmentálních opatření? a jak to bude zapracováno do stávajících pravidel o, o podmíněnosti. Jak to bude financováno? A teď v kontextu podpor. Existují různé podpory, zejména pro znevýhodněné oblasti. A možná se říká, že část toho balíčku by přešla z druhého do prvního pilíře. Je to v souladu s eh, potřebami znevýhodněných zemědělců? Vzhledem k rozpočtovým škrtům, k nímž dochází v členských státech? A ještě k dalšímu bodu. Co myslíte tím novým systémem podpory drobných zemědělců? Jakou to bude mít strukturu? Očekáváte nějakou minimální úroveň přímých podpor? A druhá, po druhé, když jste odpovídal, tak jste se zmínil o dopadu ukončení mléčných kvót. Ale zhodnocení tohoto dopadu bude muset proběhnout velice rychle, protože e, minulá rozhodnutí nejsou optimální pro budoucnost. Děkuji. Nyní paní Ayuso. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu komisaři za jeho dokument. abych vyjasnila tu situaci, kterou tady máme, ta nám neposkytuje řešení na všechny naše problémy. Nemáme žádnou definici týkající se rozpočtu. Nevíme, jak budeme distribuovat naše finanční prostředky v budoucnu. Nemáme zde stanovenou žádnou přechodnou lhůtu. A opatření eh, trhu, tržní opatření nejsou efektivní. Nemáme zde žádné nástroje, které nám umožní bojovat proti eh, kolísání cen a spekulaci. Nemáme žádný krizový fond, jak navrhoval Evropský parlament. Nemáme žádný návrh na zlepšení vyjednávání eh, naši, našich farmářů s potravinovým řetězcem. A dalším významným problémem je to, že jsme zatím ještě neuznali, že, nejví, že nejvýznamnější je produktivní zemědělství. To je právě nejdůležitější. My potřebujeme, aby zemědělci měli vlastní příjem, ale zemědělství také musí mít řadu právních předpisů. Musí mít k dispozici pravidla, která je budou chránit. Musíme vytvořit mechanismy, které budou vylepšené. My zatím neovládáme tyto mechanismy a v podstatě e, nejsou dodržovány dodržována všechna pravidla. Musíme zjistit, co je aktivní farmář. To, to je v tom dokumentu poměrně vágní. Když se bavíme o aktivním zemědělci, musíme mluvit také o aktivní produktivní farmě nebo zemědělském podniku. Celý tento koncept je velice široký. Měli bychom se ale bavit spíše o zemědělských podnicích než zemědělcích. A na závěr, pane předsedo, chtěl bych vám, chtěl bych vám popřát hodně štěstí ve vašich vyjednávání a děkuji vám. Děkuji. Další, pan, paní Luling, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Je úžasné, že můžu mluvit jako poslední. Ví, víte, že ženy totiž mají vždy poslední slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, nejprve bych chtěla říci panu komisaři, že jste měl těžkou úlohu. A vzhledem k tomu, že jsem neměla čas podrobně prostudovat vaše sdělení, protože se na můj stůl eh, dostalo až kolem půlnoci a já jsem měla ještě jiné povinnosti, Nechtěla bych vás eh, Já bych vám chtěla také poděkovat za vaši práci. Jak se zde ale již zmiňovalo několikrát, ďábel spočívá v podrobnosti, v detailu a já si myslím, že se mohu, mohu připojit k ostatním v tom, že mám pocit, že se nacházíte na správné cestě. To je podle mého názoru to nejdůležitější. Důležité je, abychom pochopili, že v Evropské unii a také ve třetích zemích máme rozhodně právo na to, abychom měli společnou zemědělskou politiku. Máme také právo ji financovat. A prostřednictvím ní můžeme zajistit, aby ve všech evropských regionech existovali zemědělci, dokonce i v těch nejvíce z nejvýhodněných regionech, jako například v tom mém. Navíc tito zemědělci by měli být právo na e, příjmy a na srovnatelné příjmy s těmi, které se nachází ve zbytku regionu. Společná zemědělská politika není zodpovědná za všechny problémy, ke kterým došlo v zemích například AKP a tak dále. Zde se říká, že oni jsou chudí kvůli společné zemědělské politice. To ale není pravda. A my je o tom musíme přesvědčit. Musíme přesvědčit například země AKP, že máme v Evropě rozhodně právo mít zemědělství ve všech regionech a to z důvodu, které znáte. Co se týče spravedlivého příjmu Eh, zemědělců. Vážená paní místopředsedkyně, to bohužel není jisté, to není zaručeno. Spotřebitelé v našich zemích mají velkou výhodu. Mají velkou výhodu, že mají nízké ceny, které nepokrývají cenu výrobu, roviby, výroby a právě proto jsou přímé platby ospravedlněné Právě proto by je zemědělci měli i nadále dostávat v celé řadě sektorů, protože pokud by nepěstovali své plodiny a nepečovali o naši krajinu, v takovém případě by to byla velká škoda. Pokud mi dovolíte, já mám dvě krátké poznámky. Hodně se mluví o, o hladu ve světě a důležité je produkovat dostatek potravin pro všechny obyvatele planety. Evropa má právo také přispět svým dílem. Já si myslím, že právě proto by Právě proto je důležité se tomu věnovat. A poslední detail, myslím si, že musíme být velmi opatrní, co se týče nastavování stropu, ale jak jistě víte, o tom se ještě budeme bavit v budoucnu. Mohla bych ještě odpovědět panu Bovému, ne. Ne, eh, musíme předat slovo panu komisaři. Já mám jenom jednu poznámku, protože on napadl mého přítele pana Mansholta. Nevím, zda pan Bové, který je mnohem mladší než já, stejným způsobem přispěl k vytvoření společné zemědělské politiky tak jako pan Mansholt. Politika pana Mansholta byla ale velmi úspěšná a zemědělci v té době byli mnohem výkonnější, než to pan Manshold plánoval. Dovolte mi, ale já, to ale já jsem chtěla bránit svého přítele pana Mansholta. Děkuji vám, velice vám děkuji. Omlouvám se všem kolegům a kolegyním. Děkuji vám, pane komisaři, že jste tu dnes byl a že jste takto čelil našim připomínkám zleva i zprava. Opravdu to pro nás bylo velkým potěšením a doufáme, že využijete vašeho vlivu k tomu, abyste prosadil eh, všechno dobré i v rámci komise. A nyní vám dávám ještě na závěr slovo. Takže takto teď budu muset odpovědět jenom rychle, protože bohužel mě čekají další úkoly. Takže mi prosím s úctou dovolte, abych se omezil pouze na některé věci, nebudu zacházet do podrobností. Ne, že bychom neměli žádné podrobnosti, ale zatím jsme to do této, do té míry ještě nesanalizovali, nedostali jsme se do té fáze. Já chápu, paní Reiner, když říká, že parlament už předložil zprávu. Samozřejmě iniciativa, legislativní iniciativa je připadá komisi a komise hodlá předložit sdělení, na základě kterého bude potom připraven legislativní návrh. Zpráva, o které hovoříte, to je z parlamentu, ale to, o čem já hovořím, to je e, iniciativa komise a ty podrobnosti budou pak v legislativním návrhu. To je normální. O těchto podrobnostech se budeme bavit, až nadejde vhodný čas. Ale již nyní má e, parlament i rada příležitost k tomu, aby eh, vnášeli do návrhu nové podněty. Takže zjednodušování. Já si myslí, nemyslím, že by byl nějaký eh, rozpor mezi těmito věci, jak řekl pan Danton, pokud dojde k nějakému zjednodušování eh, versus tedy eh, podmíněnost, tak já si myslím, že a to zopakuji ještě jednou, zopakuji to, co už jsem jednou řekl, ta komplexnost uplatňování SZP, tato komplexnost vyplývá i z toho, co dělají členské státy. Členské státy vypracovávají právní rámec implementace. Takže prosím vás, pokud někdo v posledních třech letech zjednodušil SZP, tak to byla komise. A nesmíme si tady něco namlouvat. To, že chceme zjednodušení, to znamená, že zároveň musíme dobře za, zaměřit e, tu, e, musíme dobře zaměřit pomoc, to je jasné. Paní McGuinness, k tomu, co říkáte, musíme si uvědomit, jaká je situace. Když se podíváme na budoucnost, tady hrozí, že jak si všichni chceme podporovat společnou zemědělskou politiku, ale pak zjistíme, že eh, přijdeme příliš pozdě s těmi argumenty, pokud jde o, o lidi, kteří o, eh, nejsou v rámci této debatě. My tady hovoříme eh, v, v jakémsi tvrdém jádru lidí, kteří se hovoří o z, reformě společné zemědělské politiky, ale nesmíme přijít s těmi návrhy příliš pozdě. Teď pokud jde o mezinárodní dohody, tak cílem této reformy není posilovat či oslabovat mezinárodní dohody. To je jiná záležitost. Já vím jasně, jaké je moje místo v těchto vyjednáváních a já se této své role zhostím. Můžu být obvinován z mnoha různých věcí, ale rozhodně ne z nedostatku transparentnosti a jasnosti v této otázce. A teď pokud jde o mléko a cukr a další sektory, tak naším cílem není provádět nějaké sektorové reformy nebo je vyhlašovat, rozhodně ne v tomto dokumentu. To je pouze eh, naznačení hlavních směrů, takže prosím respektujte, jaký má statut. Později, jak jsem již řekl, přijdou další prvky, chystá se pokračování reformy, včetně cukru. Ale to nemá své místo v tuto chvíli v tomto dokumentu. Teď jak lépe využít potenciálu rozmanitosti. Členské státy žádají flexibilitu a já zase chci, aby této flexibility využili a v tom právě spočívá to doplňování mezi všeobecnými cíly, které komise vytyčí a specifickými cíly, které zůstávají nadále zodpovědností členských států. A teď pokud jde o LFA, znevýhodněné oblasti, tak to zůstává v druhém pilíři. Pouze v prvním pilíři je, je, určitý, je tu určitý přesun, ale v prvnímu pilíři v té nové definici těch kri, distribučních kritérií pro přímé, přímé podpory tak je tady umožněna tato omezená komplementární platba, která, který, ještě k té základní, pro e, znevýhodněné zóny. Ale víte, že v těch opatřeních pro znevýhodněné oblasti je hodně také zacílených financí ze strany členských států. Aby jsme zohlednili právě třeba přepravní náklady na mléko a další věci. Všechna tato konkrétní opatření zůstávají v pilíři druhém. No a pokud jde o to spojení, navázání, tak tady jde o to, jak to využít. Teď jde ale o princip, že do prvního pilíře dáme možnost toho, že coupling by pokračoval, ale pouze pro některé eh, specifické sektory, které si to budou vyžadovat. Uh Euh, co se týče spravedlivého rozdělení podpory, k tomu bych chtěla říci, že podle mého názoru je nutné mít přechodné období. To bude buď delší nebo kratší, tím se budeme ještě zabývat a uvidíme, k čemu se nakonec přikloníme, co se týče délky tohoto přechodného období. Dále k rozpočtu. Zde bych se chtěl vrátit zpět. Musím říct, že chápu, že mnohé z vás tato otázka rozpočtu znepokojuje. Mne to také znepokojuje. Ale nejlepším způsobem, jak odpovědět na, tu, na tuto otázku, je navrhnout, aby byla SZP konzistentní. Musím se ale opět opakovat. Komise nyní musí um, se omezit s om, se jenom částí rozpočtu a také musí financovat eh, nové politiky, nové opatření, které parlament a členské státy po komisi žádají. To musíte také pochopit. Pokud řeknete komisi, budete mít omezený rozpočet a ještě omezenější než ten, jaký je v současné době, ale zároveň vás žádáme, abyste dělali víc. Je nutné, aby komise nalezla nějaké řešení. A jedno z těchto řešení je vidět, jak nalézt rovnováhu mezi ambicemi, které máme a které souvisí s našimi různými tradičními komunitárními politikami a mezi prostředky, které se komisi dávají eh, právě týkající se rozpočtu. Otázka je jednoduchá. Já samozřejmě chápu, a zároveň podporuji konsistentní rozpočet. Musím ale také říci, že chápu pana kolega, kolegu Levandose, který musí víc s tím, co má k dispozici. Takže já doufám, že nebudeme muset čelit situaci, kdy budeme obětovat politiky, které jsou konsistentní, které jsou pozitivní, eh, pouze proto, abychom mohli upřednostnit jiné politiky. Nejedná se pouze o otázku volby mezi různými politikami. Jde také o otázku eh, velikosti evropského rozpočtu. Nemyslím si, že tento dokument souvisí s větší byrokracií a řeknu vám proč. Toto zjednodušení, mohu vás ujistit, nebude komplikovat věci. Opatření ozeleňování, které navrhujeme, nekomplikují eh, způsob kontrol přímo v terénu. Často je to přímo na členských státech, eh, často je to, jsou to právě členské státy, které komplikují tuto oblast. Co se týče potravního řetězce, zde se mi líbil termín paní Guinness. Myslím si, že tento termín nesouvisí úplně s ozeleňováním. Potravní rozpočet má také přidanou hodnotu a zde, stejně jako otázka kolisání cen, tato nemůže být vyřešena pouze v rámci reformy SZP. Tyto otázky totiž přesahují zemědělský sektor. Spadá to také například do politiky vnitřního trhu, do mm, průmyslové politiky, politiky hospodářské soutěže. Takže touto otázkou se musíme zabývat zvlášť. Proběhne jedno fórum, které zahájil pan eh, komisař Tajani, já, pan komisař Barnier a Dalí. Máme zde návrh na činnosti spadající do této oblasti? A proč ne? Můžeme v rámci Komagry zorganizovat také diskuzi o této otázce. Zúčastnili by se komisaři eh, Tajany, Dalí a mm, snažili bychom se nalézt nějaké řešení. Paní Delang se zmiňovala o tom, že první pilíř je příliš vágní a v druhém pilíři je toho zase příliš mnoho. Jsem eh, velmi rád, že jste to zmínila, protože já jsem měl pocit, že ve druhém pilíři toho není dost. A naopak jsem měl pocit, že v prvním pilíři je toho příliš. O prvním pilíři eh, Ptali jste se také, jaký typ přímých pladeb. Mluvíme zde o stropech, o malých zemědělských podnicích, o kaplingu. Je zde celá řada věcí v těch eh, přímých platbách, tedy v tom prvním pilíři. Pokud očekáváte přesná kritéria eh, o rozdělování pladeb, toto je úloha dokumentu, který přijde později, tedy toho legislativního návrhu. Zde budou návrhy obsaženy. A my si nemůžeme dovolit eh, navrhovat přesné věci týkající se této oblasti, pokud nemáme zatím posouzení dopadů. Dále zde padly otázky, které jsou velmi podrobné. Já na ty nebudu nyní odpovídat, ale již nyní mohu řík, říci, co se týče Azor a znevýhodněných e, oblastí, máme zde nástroje, které mám v plánu zachovat. Můžeme je reformovat, ovlivnit, změnit tak, aby lépe reagovali na potřeby periferních oblastí. co se týče velmi vzdálených oblastí, ty také mohou využívat druhého pilíře a rozvoje venkové. Já si myslím, že máme možná řešení, máme návrhy, které nám umožní lépe se potýkat s otázkou diversifikace eh, právě v těchto zónách. Co se týče otázka mlé, otázky mléka, tím se budeme zabývat, až budeme řešit přímo sektor mléka. Paní Juzo Eh, Zmiňoval jste se například o vyváženosti, o krizových situacích a fondech, které jsme navrhovali. Dále zde máme odpověď na rozvoj venkova a produktivního zemědělství. Já si myslím, že zde máme celou řadu odpovědí a dlů. Já vám ještě jednou děkuji a omlouvám se, zda, eh, omlouvám se, pokud jsem neob, neodpověděl podrobně. Myslím, že budeme mít ještě příležitost se tomu věnovat. Já jsem se snažil být co nejpřesnější a jak jsem se již zmiňoval v parlamentu, snažme se nezapomenout na les eh, kvůli jednotlivým stromům. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní chci požádat koordinátory, aby se zúčastnili tiskové konference, která se bude odehrávat dole. Takže rovnou přejdeme dolů na tiskovku. Děkujeme vám.